regendu, které bylo včera eh, ohlášeno. A nyní další bod na pořadu jednání a eh, to se týká vyjádření eh, vysoké